Okay, welcome to this meeting. I will never remember. Yeah. No, uh, Can I uh, please take a seat? Usaďte se, prosím. Ah. Please take a seat. Welcome to this uh, meeting. Vítám vás na dnešní zasedání. teď přejdu do švédštiny. A pokud náhodou neumíte švédsky, tak bych navrhovala, abyste si nasadili sluchátka. Vaše good. Och den eh, första punkten, eller egentligen punkt två, är godkännande av eh, föredragningslistan. Přejdeme tedy k bodu 2 na pořadu jednání. Přijetí pořadu jednání. Zdá se, že nejsou žádné návrhy na změnu a navrhuji, abychom tedy považovali pořad jednání za schválený. Bod 3. Sdělení předsedy. Žádná dnes nemám. Takže tím můžeme ukončit tento bod. Ett ögonblick bara. Okamžik, prosím. Okej, 4 eh, justering av protokoll. Bod 4. Schválení zápisu ze schůzí, pokud nejsou žádné námitky. A pokud nebudou žádné námitky vzneseny do konce tohoto jednání, budeme považovat zápisy za schválené. Bod 5. or and you have to excuse me and point, because it's a change. Omluvte mě. My tady máme trošku jiný pořád jednání než v tomto dokumentu a to je opravdu matoucí. and eh, punkten 5 är er då meddel, information från ordföranden Bod 5. Sdělení předsedy týkající se doporučení přijatých koordinátory. K tomu jste už něco obdrželi, takže pokud nejsou žádné námitky, tak toto také považujeme za schválené. Och därmed så överlämnar jag ordförandeklubben. A nyní přejdeme k následujícímu bodu a já eh, předám předsednictví kolegyni. Eh, good morning everyone, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové, je mi ctí vést hlasování o velice důležité zprávě pro tento výbor. Bude to po druhé za 7-8 let společné práce v tomto výboru. Tu zprávu výborně sestavila Eva Brit Svensonová, naše předchozí předsedkyně a na plenárce ji představí náš nový předseda, pan Gustafsson, takže budeme hlasovat. Všichni jsou připraveni. Dobře. Pozměňovací návrh 4. Já se velice omlouvám. Já vám předám předsednictví. Jo, nu har jag bytt hatt och roll. Ano, takže teď vlastně jsem tady zase v jiné pozici. Jak říkala paní eh, předsedající, tuto zprávu zpracovala Eva Brit Svensson. A já jsem rád, že mohu dovést tuto práci ke konci, protože samozřejmě problematika rovnosti mě velice zajímá. Já jsem se touto problematikou hodně zabýval a myslím, že ta základní metoda, která byla zvolena, je správná. Samozřejmě jsou zde možné i určité změny. A Myslím, že to je pohled, který musíme mít při své práci neustále na paměti a je třeba na něj poukazovat ve všech souvislostech. To nám potom usnadní další práci na zajištění rovnosti. Bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, není jich moc. Pokud jde o ty eh, návrhy, tak až eh, se na dvě výjimky myslím, že všechny návrhy jsou přijatelné. Mohu s nimi souhlasit. Pozměňovací návrh 3, 6 a 7. Ty jsou obzvláště zajímavé a eh, nepodpořil bych pozměňovací návrhy 4 a 5 protože tyto dva pozměňovací návrhy vlastně eh, ukazují, že eh, prostě nepřijímáme to, že eh, existují struktury, kde jsou rozdíly, ale to je opravdu překonaný pohled na věc. Já myslím, že je třeba rozdělovat pravomoci mezi muže a ženy rovným způsobem 50 ku 50 a proto, proto jsem proti pozměňovacím návrhům 4 a 5. Okay, thank you very much for your... Dobře, mnohokrát děkuji a budeme hlasovat. Začneme pozměňovacím návrhem číslo 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. Ano, můžeme to prověřit. Všichni máte s sebou kartu? Kromě mě. Dobře, takže začínáme hlasování. Systém ještě není připravený, omlouvám se. The vote is closed. Hlasování je uzavřeno. It is a návrh byl zamítnut 12 ku 20, pardon, 12 ku 8. Od 6. ano, prosím. Mimo mikrofon. OK. And this is the same, yes. Okay, from, from amendment things, if you wish, we can vote in blocks. Pokud chcete, tak od pozměňovacího návrhu 6 můžeme hlasovat po blocích. Ne? Dobře, tak ne. Takže šestka, kdo je pro, Proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Prověříme to. Pozměvací návrh sedm, hlasujeme. And she's, and she's voting plus. Madame Bastos. You counted it already. Okay, then 24 votes. Dobře, hlasovalo 24, 13 pro, 11 proti, jeden se, z... nikdo se nezdržel, přijato. Osmička, osmička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Devítka, kdo je pro, Paní předsedkyně, já si říkám, zda pozměňovací návrh 9 je vůbec přípustný. Nemůžete požadovat speciální zacházení s výborem pro práva žen v rámci jednacího řádu Evropského parlamentu, protože jednací řád platí stejně pro všechny výbory. A já myslím, že tento pozměňovací návrh by měl být označen za nepřípustný. Okay. Dobře. Oh, mais non, c'est pas ça, tu dois lire. Musíš si to přečíst. OK, Madame thank you. Dobře, mnohokrát děkuji, paní Lulingová, ale jde o výboru FKO. Podle toho pozměňovacího návrhu vyzýváme příslušné výbory, aby něco posoudili, takže oni to mohou, ale nemusí udělat. O to v tom odstavci jde. ale je třeba se zamyslet nad tím, zda ostatní výbory chtějí, aby tento postup byl analyzován. Nemůžete prostě po výboru po práva žen chtít něco speciálního, co neplatí pro ostatní výbory. Ano, dobře, musíme se na to podívat. Tak uvidíme před plenárkou, jestli se o tom bude nebo nehlasovat. Teď o tom hlasovat budeme a pokud to bude odpovídat pravidlům, tak to dáme na plenárku, sekretariat nám to prověří. Okay. Okay, so in relation to... Dobře, takže pokud je o tento pozměňovací návrh 9, ten byl přijat. A teď budeme hlasovat o desítce. O devítce musíme hlasovat, dobře, pak se velice omlouvám, budeme hlasovat o devítce. Dobře, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Desítka, kdo je pro? pro desítka, kdo je proti? Zdrželi se? Přijat. Jedenáctka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Dvanáctka pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 14. Pro? Proti? Zdrželi se. Prověříme to. 14. Hlasujeme. One person in the social... Za socialisty hlasuje o jednoho člena navíc. Hlasujeme znovu. Začínáme teď. The vote is closed. Hlasování je ukončeno. 24 hlasů, 10 pro, 13 proti, návrh je zamítnut. 15. Kdo je pro? Proti? Přijat. Prověříme to. Patnáctka. Hlasujeme. Hlasování ukončeno. A návrh byl přijat. Jednička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Dvojka pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Trojka, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Závěrečné hlasování o textu v pozměněné podobě elektronicky hlasujeme. Hlasování je uzavřeno. It has been adopted. A návrh byl přijat. 20, 20 pro, 4 proti. Blahopřejeme. Okay, now I go and I'm my Okej, då fortsätter vi mötet. Děkuji vám a budeme pokračovat v našem jednání dál. Přejdeme k bodu 7. Výhled do roku 2020 pro ženy v Turecku. A zpravodajkou je paní Boskruta, já jí dávám slovo, prosím. Thank you, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Jak víte, Omlouvám se. Jak víte, moje poslední zpráva o situaci žen v Turecku je z roku 2007 a bylo na čase, abychom se podívali na poslední vývoj. Já jsem nabyla dojmu, že situace v Turecku se zhoršuje, protože každý den v novinách čteme něco o zavražděných ženách. Já jsem se na to podívala, Měli jsme také veřejné slyšení k této věci. Dvakrát jsem byla v Turecku, abych zjistila, jak ta situace vypadá. Mluvila jsem s nejrůznějšími zúčastněnými stranami na sedmi ministerstvech. Mimo jiné tam byl ministr pro EU, pro rodinu a sociální politiku, ministr vnitra, spravedlnosti, práce, školství a financí. Mluvila jsem s různými poslanci i z opozičních stran, a mluvila jsem se zástupci nevládních organizací a organizacemi, které se zabývají právě žen a které bojují proti násilí vůči ženám a nezaměstnanosti. A také jsem mluvila se zástupci odborů. Byla jsem v různých útulcích, mluvila jsem s oběťmi domácího násilí a také jsem mluvila s úspěšnými ženami z nejrůznějších sektorů, které jsou vzory pro dívky v Turecku. Viděla jsem, kde je potřeba situaci zlepšit. Je to třeba oblast násilí vůči ženám, nízká zaměstnanost žen, především na místní úrovni. A všechny tyto věci jsem zmínila ve své zprávě, včetně návrhů na vylepšení. Nicméně viděla jsem také, že dochází k dobrému vývoji. Například z hlediska základního vzdělání už byla téměř uzavřena ta mezera z hlediska úrovně vzdělání. Neposílat děti do školy bude trestným činem, nucené manželství bude trestným činem a připravuje se nová legislativa o násilí vůči ženám. Ta byla dnes postoupena do tureckého parlamentu a ministerstva spolu dobře spolupracují. Ve zprávě jsem uvedla návrhy na to, jak vylepšit situaci v problematických oblastech. Především v oblasti násilí na ženách, v oblasti útulků, sociálního zabezpečení, zakládání eh, zařízení pro péči o děti, mm, pokud je o práci na částečný úvazek. A především žádám politiku nulové tolerance vůči násilí na ženách. Turecko v minulosti začalo uplatňovat politiku nulové eh, tolerance vůči mučení a výsledky byly velice pozitivní. Zprávu jsem nazvala výhledy do roku 2020 pro ženy v Turecku, protože jsem chtěla, aby tady byla paralela se strategií Evropa 2020. A jednou z priorit strategie Evropa 2020 je inkluzivní růst, který znamená větší zapojení žen. A ve všech rozhovorech, které jsem provedla, jsem si uvědomila, že je tady něco společného. Vláda, nevládní organizace i opoziční strany všichni uváděli, že je nutná změna mentality, aby se patriarchální struktura společnosti přeměnila na strukturu založenou na rovnosti pohlaví. To by bylo velice přínosné k tomu, aby ustalo násilí na základě pohlaví, aby se zvýšilo zapojení žen a aby ženy vůbec dostaly více práv a možností. Důležitou roli hrají média při změně takovéto mentality. Ale ještě důležitější je to, že této změny je nejlepší dosáhnout na základě vytvoření mechanismu, který bude znamenat aktivní interakci vzorů úspěšných žen ve vztahu k mladým dívkám. A za druhé, také tím, že se zapojí muži do toho procesu změny mentality. Já si myslím, že ten druhý aspekt by si měli všichni uvědomit, měli bychom mít jakousi kampaň na přizpůsobení pohlaví nebo zesouledění pohlaví, stejně jako je to u civilizací. Znamená to, že jak muži, tak ženy v Turecku musí vytvářet společnost, která je založená na rovnosti pro budoucí generace. Tolik k mé zprávě. Já se těším na vaše reakce a samozřejmě se také těším na spolupráci v této věci. Děkuji vám. Tak så Děkuji. Takže prosím, kdo chce vystoupit. Čance, eh...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 Nicméně existuje tady stále poměrně vysoký podíl násilí na, zena, na ženách a je tedy uh, složité bojovat proti něčemu, co je stále společností poměrně přijímáno. My doufáme, že ti, kteří se dopouštějí těchto zločinů, budou potrestáni. A já bych tady chtěla připomenout jednu věc, která je poměrně velkým pokrokem. E, jsou to vlastně takzvané vraždy e, e, kvůli rodinné cti. Byl to případ, kdy byla vlastně dívka zabita svým vlastním bratrem, protože Eh, údajně se tedy dotkla eh, cti rodiny po té, co utekla eh, z domova a proti přání rodiny se nechtěla vrátit. Nakonec si rodina přesvědčila, aby se vrátila, ovšem v podstatě následně její bratr toho využil, jejího návratu a zavraždil ji. A policie vlastně uvěznila nejen toho bratra, ale celou rodinu kvůli spáchání tomuto trestnému činu a musíme doufat, že to bude takový bod zlomu, protože ten nátlak rodiny byl prostě tak silný, že nakonec vedl až k vraždě eh, té nešťastné dívky. Já bych chtěla poděkovat paní Boskurt za velice eh, transparentní zprávu s mnoha zajímavými aspekty. Myslím, že nejdůležitější je eh, vlastně naléhat na naše turecké partnery v tom smyslu, aby usilovali o eh, to, aby už se nepokračovalo v násilí na ženách. Další důležitá věc je, aby se změnila eh, ta tradice nucených sňatků, v nejlepším případě, aby úplně vymizela. Jinými slovy, aby ženy se sami mohly rozhodnout, to s kým uzavřou sňatek. Protože často s tímto sociálním nátlakem souvisí i ty již zmiňované vraždy kvůli eh, cti, kvůli rodinné cti. Uh, je třeba také dosáhnout toho, aby dívky chodily do školy a aby se vymítil, vymítila náště na venkově, protože často potom uh, ti nevzdělaní stále žijí v těch stereotypech eh, vůči ženám. A také škola v tom může sehrávat velice důležitou úlohu. A je třeba zdůraznit eh, to i ve zprávě. Je třeba eh, umožnit ženám, aby se účastnili hospodářského života, je třeba jim umožnit přístup k financování a ke vhodnému vzdělávání. Pokud jde o ty iniciativy, eh, které již byly zahájeny, například eh, iniciativy směřující, co to například iniciativy směřující k omezení mzdových rozdílů a Děkuji vám. Paní Meissner. Ähm, Děkuji. Já jsem z Německa, kde je hodně Turků a přestěhovalců třetí generace představují vlastně největší podíl migrantů, kteří přijeli do naší země. A řada z nich se přizpůsobila a má západní myšlení, ale určitě i v Turecku jsou lidé, kteří mají jiný názor na situaci žen a na práva žen. Takoví lidé jsou i v Německu. I v Německu se vyskytnou situace eh, vražd, vražet ze, ze, ze cti. Samozřejmě to nemá co dělat se ctí. Velmi často dochází k těmto činům za zavřenými dveřmi rodin. Uh, a často obyvatele Turecka mají stejné vnímání situace a chtějí bojovat proti tomuto jevu. Dochází k tomu však, zvláště na venkově, a k vraždám ze cti dochází. Možná bychom si mohli představit členství Turecka v Evropské unii a v řadě případů jejich hodnoty odpovídají našim hodnotám, ale na venkově to bývá jinak. Když dojde na vyjednávání o přestoupení Turecka, tak je potřeba klást zásadní důraz na podmínky přestoupení. Musíme jasně říci, že mohou přestoupit, pokud budou dodržovat stejná práva a zastávat stejné hodnoty mladé dívky musí mít přístup ke vzdělání, musí mít stejná práva, pokud jde o vyšší vzdělání, musí mít přístup ke, pr- k pracovním příležitostem. To znamená, že za Evropskou unii to musíme vnímat tak, že pokud se Turecko bude ucházet o členství, tak my musíme na Turecko tlačit, aby dodrželo tyto podmínky a turecká vláda se zatím nestaví příliš příznivě k spolufinancování. V této oblasti je potřeba udělat více. My se snažíme zasadit o zlepšení situace žen v Turecku a musíme na tom pokračovat. Myslím, že to je velmi dobrá zpráva. Děkuji vám za ní. Opravdu jste se, paní Bosko, dobře zorientovala v situaci v Turecku. Je to dobře zpracované. Naprosto souhlasím, musíme zlepšit situaci žen a dívek v Turecku. Děkuji vám. Děkuji. Paní Paparopoulou. Sorry. Thank you very much. Děkuji vám. Já jsem si pečlivě přečetla vaši zprávu. Myslím, že to je velmi dobrá zpráva. Paní Boskul se opravdu snažila dobře zachytit, k jakému přerodu právě dochází v Turecku. A thing is a very satisfactory step. Uh, I have been uh, following this issue on women. A já jsem to, tohle sledovala už nějakou dobu nucená manželství, ehm, vraždy ze cti, protiprávní uvěznění žen. Sleduji to už 20 let, sleduji situaci na půdě Rady Evropy a z loňského roku máme jednu zprávu a zde opravdu existuje celá řada záležitostí a přestože mm, se ta situace jeví příznivě, tak je třeba poukázat na to, že nestačí úprava zde je důležitá realizace, naplňování těchto předpisů. Pokud jde o naplňování předpisů, tak tam si nejsem až tak jistá, že turecké úřady udělali maximum. Výsledky, co se týče vražet zecti, jsou opravdu stále hrozné. Pokud jde o násilí na ženách, pokud jde o nucená manželství, u dívek, kterým je 13 až 16, tak zde je situace opravdu nepříznivá. Potom otázka únosu, pak otázka negramotnosti žen, zvlášť u kurdských žen, je skutečností a to nelze popřít. Potom chudoba. Já jsem v posledních letech navštívila Turecko jako členka společného parlamentního výboru Evropské unie a Turecka. Na vlastní uši jsem slyšela, co ženské asociace v Turecku a kurdské asociace v Turecku říkají. Takže se vší úctou nestačí se setkávat s úředníky tureckých orgánů a úřadů. Je potřeba se setkávat s ženami, s běžnými ženami a vyslechnout si jejich příběhy. Pokud jde o možnost lepšího vzdělání, ano, dochází k určitému zlepšení na primární a sekundární úrovni, ale co terciární vzdělání? Ženy s vysokoškolským diplomem, kolik jich je a jaké profese zastávají poté, co absolvují vysokou školu? Potom azylové domy. Tady nejsem opravdu spokojená. Podle Rady Evropy by na 50 tisíc obyvatel měl přepadat jeden azylový dům a v Turecku je počet azylových domů opravdu omezený, když to porovnáme s celkovým počtem obyvatel. Ráda bych, aby se tato situace lépe podchytila a prověřila. Já bych navrhovala řadu pozměňovacích návrhů. Upozorňuji na zprávu paní Omen a zprávu Rady Evropy z loňského roku. Hovoří se zde o kapitole 23 o otevření jednání o této kapitole. Já jsem proti, je to politická záležitost. Možná víte, že rada eh, zvažuje otevření šesti kapitol. Některé ty kapitoly řeší eh, vztahy s Kyprem od roku 2006, některé kapitoly jsou zablokovány Kyprem a je problémem s Kyprem. Jinde je to zase zablokováno Francií a naší prací jako výboru není nepřímo řešit otázku otevření této kapitoly. Nemůžeme se potom podívat do očí těmto ženám, protože je to politická záležitost, která má spoustu jiných dopadů a důsledků. Je to politická věc a já jsem tady velmi proti, aby se tato kapitola vůbec otevírala. Děkuji. Děkuji. Paní Kosta. Sì, grazie Presidente. Eh, devo naturalmente eh, riconoscere che eh, l'onorevole já tady uznávám, že paní Boskurt předložila velice zajímavou zprávu. Tato zpráva vychází z přímých kontaktů s lidmi v Turecku. A to je samozřejmě důležité, když se připravuje nějaká zpráva, je třeba, aby ta zpráva skutečně odrážela situaci v terénu. Byla tady zmínka vlastně o analogii se strategií 2020 s tím, že by se tedy měla provést politická analýza. A já myslím, že to, co my tady děláme, může být politické povahy. Musíme přihlížet eh, k možnostem, které se před Tureckem a před tureckými ženami otevírají. Já osobně bych chtěla zdůraznit tři věci. Možná by bylo dobré zdůraznit posilování zapojení žen do partnerství s Evropskou unii. Celá řada kapitol, které se týkají partnerství s Evropskou unii, například to také je program mobility mladých, různé studijní programy, stáže a podobně. A já si myslím, že Evropský parlament by mohl klást důraz na to, že ženy i v rámci těchto partnerství musí eh, sehrávat větší úlohu. To by možná přispělo ke změně přístupu a díky tomu by turecké ženy měly eh, pocit, že se jejich partnerství se EU také týká. Já jsem byla v Istanbulu na zajímavé schůzce s ministrem pro rodinné záležitosti a ženy. A bylo zřejmé, že místní orgány chtějí také sehrávat e, větší úlohu. Přímo na místě se mohla zjistit, že ženy se zapojují do turecké vnitrostátní politiky. Nicméně mají dojem, že Evropská unie, respektive třeba evropské Eh, veřejné mínění ženy nejsou příliš nakloněni eh, těm změnám. Já myslím, že je třeba zdůraznit úspěch, kterého bylo dosaženo, ale zároveň musíme zachovat eh, nároky, zachovat své požadavky, musíme k tomu přistupovat objektivně a nevystupovat jako nějaký učitel, který kárá žáka, ale spíše Eh, uznat tu práci, která už byla odvedena. A je ovšem ale i třeba, aby eh, i veřejné mínění u nás si uvědomilo větší demokratizaci turecké společnosti a větší účast žen. Eh, pak tady ještě jedna věc, která je pro mě důležitá, a to je otázka zaměstnanosti a služeb. V Turecku je poměrně malý podíl žen, které pracují což souvisí třeba s tím, že je nedostatek služeb například hlídání dětí a také by se měla mm, zvýšit možnost zaměstnávání na částečný úvazek. To je určitě dobrý nápad. Jak už říkala kolegyně přede mnou, Zjevně je třeba ještě podporovat odborné vzdělávání. Turecké hospodářství se rozvíjí a je dosti překvapivé, že ženy se na tom příliš aktivně nepodílejí, že nejsou příliš vidět na trhu práce. Takže samozřejmě to je problematika hospodářské krize, ale souvisí to i s otázkou mm, odborné přípravy a vzdělávání žen. Další věc, na kterou bych chtěla poukázat, a byla bych ráda, aby se to ve zprávě objevilo. Byla tady zmínka o nucených eh, sňatcích, o vraždách ze cti, ale také je třeba zdůraznit náboženskou pluralitu. Například e, je zřejmě stále ještě složité pro ženy, které nejsou muslimky, aby se provdali za osoby jiného vyznání. Můžeme se tedy klást otázku, zda tady dochází k nějakému pronásledování nebo zda to znamená nějaké další problémy pro soužití kultur a náboženství. To je také důležitá věc. Tak Děkuji vám. Paní Kraca. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat eh, naší kolegyně paní Boskurt, která svou zprávou nám umožnila otevřít velice zajímavou diskusi o současné situaci a také o výhledech pro ženy v Turecku a také nám to vlastně umožní vytečet se naše cíle v této oblasti. Nacházíme se v klíčovém okamžiku. Turecko je kandidátskou zemí na přistoupení k EU a čelí určitým problémům v přibližování e k EU. To je rámec, v němž musíme analyzovat i postavení žen. Nemůžeme zapomínat, že stupeň demokracie a civilizační vyspělosti se projevuje i tím, do jaké míry jsou ženy zapojeny do života společnosti. Ukazuje také, do jaké míry se turecká společnost totožnila s celosvětovými hodnotami týkající se dodržování lidských práv. Je třeba dodržovat lidská práva, protože pokud se nedodržují, tak obvykle eh, dochází i k problémům s dodržováním práv žen. Eh, Turecko si toto musí Eh, uvědomit. Musí dodržovat lidská práva a mezinárodní právo. To je důležité nejen pro blahobyt Turecka, ale také proto, aby Turecko mohlo vůbec se stát eh, členem EU. Mělo by se inspirovat modelem arabského jara. Já se v blízké budoucnosti setkám s dalšími kolegy kolegy a kolegyněmi. Chceme se zabývat otázkou vývoje po volbách v Tunisku, zabývat otázkou vztazích s občanskou e, společností v této oblasti a podobně. A myslím, že Turecko by zde mohlo působit jako určitý vzor. Turecko by mělo ukázat, že prostě už eh, je společností, kde jsou ženy respektovány. Protože třeba Tunisané eh, hledí na Turecko jako na vzor. A proto je velice důležité, aby Turecko opravdu ukazovalo, že je zemí moderní, která respektuje lidská práva. Za tímto účelem ale musí se skutečně zhostit své odpovědnosti. Zprávou paní Boskurt eh, uznáváme některé důležité aspekty současné situace a hovoříme také o tom, co by se mohlo dále udělat. Myslím, že je jasné, že tady potřebujeme eh, správné právní předpisy, ale potřebujeme také, aby právní předpisy byly dodržovány. Zároveň je třeba ale dosáhnout toho, aby po schválení určitého právního předpisu, což je samozřejmě důležité, aby ten právní předpis byl dodržován, aby byl někdo, kdo zodpovídá za to, že se třeba nedodržuje. Jak to vypadá se školstvím, se vzděláváním policejních složek, soudních složek? Občanská společnost sama musí informovat ženy o jejich právech. To je velice důležité téma, chceme-li, aby ta zpráva přinesla něco konkrétního. Dále, Evropská komise provádí vhodné hodnocení, pokud jde o dodržování programu. Je třeba provádět kontrolu. Je třeba, aby Evropská unie předkládala seriózní hodnotící zprávy. Dále se musíme zamyslet nad tím, jak tam vlastně funguje laická společnost. Zda vlastně eh, jsou tam dodržovány principy sekulárního státu. není možné, aby třeba určité náboženské e, skupiny s ohledem na své náboženství nebo svou ideologii vyžadovaly, aby se nebojovalo s diskriminací žen. Myslím, že bychom si neměli všímat jen pozitivních příkladů. Podívejme se, jak to třeba vypadá s postavením žen v evropské vědě ve velkých městech. Ovšem situace žen na venkově je často velice odlišná. To platí především pro kurdské ženy. Je třeba zajistit, aby všechny ženy eh, se měly dobře. Nemůžeme zmiňovat jenom několik dobrých eh, příkladů. Chci tedy poděkovat paní Boskurt a doporučuji skutečně opatrnost s tím, jaký signál vyšleme. Měl by být pozitivní, ale zároveň tedy varovat turecké orgány. Předseda, děkuji. Paní Matera. Grazie, presidente. Come già la relatrice ha sottolineato... Děkuji, pane předsedo. Jak říkala zpravodajka ve své zprávě, a poukázali na to i ostatní, podmínky se pro ženy v Turecku téměř vůbec nezměnily, neboli nezlepšily se. A když vezmeme v úvahu i znepokojivé údaje za rok 2009, pokud jde o rozdíly mezi muži a ženami třeba z hlediska platů, pak je Turecko na 120. místě ze 140 zemí, které se zúčastnily této studie. A pokud jde o politickou účast žen v Turecku, když vezmeme v úvahu, že pouze 1% obcí v Turecku má starostku, tak to vypadá situace. A proto chci požádat kolegyně, včetně kolegyně Emin Boskurt, která velice výstižně na základě svých cest a aktivní účasti i kontaktů velice výstižně popsala situaci. Chtěla bych poprosit, jestli by nemohla zvážit, že bychom zavedli jakési růžové kvóty pro ženy, pokud je o volební seznamy v Turecku, protože my si myslíme, že je to velice důležité a chceme tyto osvědčené postupy přenést i do této země, aby to zajistilo úspěch ve volbách v Turecku. Vezměme si změny v Polsku. Do jaké míry jsou ženy zastoupeny právě díky těmto růžovým kvótám? Já myslím, že to je velice důležité a možná by se to podařilo zapracovat nebo zavést i do Turecka, aby se ženy více účastnily eh, na politickém životě v Turecku, protože ty údaje jsou skutečně znepokojivé. Bylo by dobré, aby se ženy více zapojily do politického života. Děkuji. Děkuji, paní Thompson. Øh, jeg synes øh, tit, vi har en diskussion her i udvalget om kvaliteten af rapporter. Men jeg synes kvaliteten... Děkuji. Já myslím, že tato zpráva je nepopiratelně kvalitní, velice dobře odráží osobní angažovanost zpravodajky a to, že vlastně tomu věnovala i cestu do Turecka, to je skutečně obdivuhodné. Takže já to skutečně považuji za vynikající. Je třeba eh, poukázat na ty nejpalčivější problémy. To jsou třeba ty již zmiňované nucené sňatky. To je věc velice důležitá. Známe to jak z Turecka, tak z dalších zemí, kde je silná turecká menšina, kde jsou nucené sňatky poměrně časté. A mě eh, tady zaujalo, že vlastně zdůrazňuješ eh, ty oblasti, v nichž Turecko zaznamenalo pokrok. Není mnoho zemí v Evropě, kde jsou třeba nějaké kvóty na univerzitách, které se týkají rovnosti mužů a žen. A v Turecku ovšem tyto kvóty existují, takže i my v Evropě bychom se mohli Eh, od Turecka v něčem učit. Pak eh, tady eh, hovoříš o vzdělávání policejních složek. I zde by se některé země mohly od Turku učit. Myslím, že co je nejvíce znepokojivá věc, to je účast žen. Dá se to samozřejmě do určité míry vyřešit pomocí kvót. Ale je třeba si také uvědomit, že ženy se velice málo zapojují do odborů. To je poměrně překvapivé. Protože na rozdíl od toho, co se děje v naší kultuře nebo u nás v Dánsku, je, tam je to úplně jiné, protože naopak mnoho žen eh, se vlastně této práce účastní. Ovšem zase naopak máme málo žen zastoupených v zaměstnavatelských svazích, kdežto v Turecku je 40 žen v zaměstnavatelských svazích, protože je tam stále více podnikatelek. A tím vlastně mají možnost eh, účastnit se rozhodování. Takže v Turecku se situace žen eh, v některých oblastech zlepšuje, což je velice zajímavé je třeba vnímat Turecko jako potenciálního kandidáta na rozšíření. Děkuji. Tak så mycket. Och eh, då går ordet till Mrs. Klass. Paní Klass. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Danke Děkuji, pane předsedo. A děkuji také zpravodajce za zprávu. Vždycky se lze položit otázku, jestli je to ten pravý čas, ale takovouhle zprávu je vždycky za každých okolností dobré zpracovat. Opravdu musíme tyhle problémy eh, vyslovovat jasně. Z takové situaci žijeme, hovoříme zde o kandidátské zemi, hovoříme zde o jednání, která předcházejí přistoupení, takže si myslím, že nepomůže, pokud začneme pokud budeme stále hovořit o Turecku takhle diplomaticky a mírně. Já si myslím, že bychom neměli být tak mírní a diplomatičtí, měli bychom být mnohem přísnější. I, z ostat, i co se týče ostatních zemí. Vážně si musíme položit v tomto výboru otázku, jak ta situace vypadá? Myslím si, že bychom měli tyto záležitosti vyslovat mnohem kritičtěji. Měli bychom žádat po turecké vládě, aby vyslovila nulovou toleranci, co se týče násilí na ženách. To není ani varianta, to je pro nás nutnost a pro tureckou vládu je nutnost takovéto opatření zavést. Musíme odsoudit skutečnost, že ženy jsou obětí násilí v Turecku to je naprosto zřejmé. Musíme žádat po turecké vládě, aby zavedla tresty, postihy, pokuty v případě nucených, vynucených manželství. My to v tom textu máme, ale já jen chci, aby to bylo vysloveno jasněji a důrazněji. Musíme hovořit o vzdělání, školství. Musíme se soustředit na to, aby tyhle záležitosti byly směrovány na potřeby žen. Z dlouhodobých zkušeností víme, že ženy a muži musí získávat stejné možnosti vzdělání a turecké děti jsou neustále v systému paternalistických um, rodin, tak to jsou malí turečtí chlapci vychováváni. Musíme jasně vyslovit, že děti, chlapci a dívky mají být v jedné škole, požívat stejných práv tak, aby mohli vyrůst muže a ženy, kteří požívají stejných práv. A tím se dostávám k myšlence, že lze tohle naplňovat a kontrolovat, kontrolovat osnovy školní. Zda se to opravdu děje. V případě nucených manželství eh, je potřeba říci, že ne všechno se dostane k soudu, ne mnoho lidí se odváží takovouto záležitost eh, udat. Často dojde k tomu, že rodina určí eh, partnera a nikdy se nic nestane. Je to velmi citlivá oblast a já myslím, že musíme být důraznější a v tomto výboru musíme jasně říci, o co zde jde, Chtěla bych, aby ta zpráva byla celkově koncipována důrazně. Děkuji. Jag vill tacka för alla värdefulla synpunkter och innan jag ger ordet till... Mnohokrát děkuji za všechny příspěvky, bylo to velmi zajímavé. A než předám slovo znovu paní Boskut, aby tuto rozpravu uzavřela, ještě rychle předám slovo zástupci Evropské komise. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo, dobré dopoledne. Tohle je důležité téma v rámci jednání o přestoupení Turecka. Jde zde také o vnímání Turecka v členských státech Evropské unie. Tohle téma je pro tohle vnímání důležité. A já bych řekl, že se stotožňujeme obecně s analýzou paní Bosko Stotožňujeme se i s nastíněním oblastí, které ona vystěhuje jako ty důležité. Je to hlavně otázka zaměstnanosti, potom školství, potom politického zastoupení a pak boje proti násilí na ženách. Debata byla živá, to je velmi slibné. A tyto otázky nejsou snadné, musíme je řešit postupně a musíme řešit rovněž i dynamiku tohoto procesu. Máme za to, že Spravodajka správně postihuje oblasti, které si zaslouží chválu, ale zároveň také eh, vystihuje to, že turecké úřady, občanská společnost a další aktéři se musí více zasadit o to, aby legislativa byla naplňována a stala se součástí každodenní reality. Pokud je zde jedna otázka, nějaká otázka, která vás napadne, tak já se ještě mohu následně vyjádřit, ale pro tuto chvíli bych své vystoupení uzavřel. Děkuji. Mrs. Papadopoulou. Paní Papadopoulou. Já mám otázku na zástupce komise, prosím. Já nevím, jestli jsem to pochopila správně, ale vy jste říkal, že tyhle otázky nejsou snadné podle mého názoru jsou velmi snadno postihnutelné tyto otázky. Jsou to otázky vražet ze cti nucených manželství. To jsou jasné zdokumentované záležitosti. Bohužel ne ke všemu máme statistiku, ale když se podíváte na zprávy Rady Evropy, tak zjistíte, že tam se objevuje celá řada problému. Proč tedy říkáte, že tyhle záležitosti nejsou snadno řešitelné? proč nejsou snadno řešitelné a snadno postihnutelné? Vždyť jsou to jevy, které se objevují řadu desetiletí. Zde jde jenom o to, aby komise zaujala jasné stanovisko. Paní Omen zpracovala svoji zprávu loni a předloni. Jsou tam celé odstavce o těchto záležitostech. Já si myslím, že bychom měli zaujmout velmi důrazné a jasné pevné stanovisko Jinak to budeme řešit další desetiletí a to není spravedlivé. Pokud chceme, aby Turecko vstoupilo do Evropské unie, tak Turecko musí zlepšit svoji situaci a to nejenom na úrovni právní úpravy. Musí se zlepšit i v naplňování svých závazků vůči Evropské unii. A my zatím nevidíme žádné snahy o naplňování těchto závazků. Oni mají podepsat eh, protokol, neudělají to, mají uznat naši zemi, Kypr, neudělají to. Tak proč si myslíme, že ve chvíli, kdy přijmou odpovídající právní úpravu, že se potom zasadí o to, aby tato právní úprava byla naplňována? K tomuhle bych opravdu chtěla, abyste se vyjádřil. Děkuji. Děkuji za otázku. Já vám uvedu příklad. Máme zde zákon o ochraně rodiny z roku 98. Novela byla v roce 07, abychom, a kde, kde se rozšířila oblast působnosti. V novinách jsem četla, že bude další novela. Dojde k dalšímu rozšíření oblasti působnosti. A k tomu, co tyto novely přinášejí. Já jsem říkal, že Tyhle záležitosti se neřeší snadno a myslel jsem tím, že nejde jenom o to přijmout odpovídající právní úpravu a, a přijmout tyto záležitosti na úrovni správní a na úrovni soudní. Jde spíše o určitý přerod společnosti a takovýto proces nelze realizovat za den. A proto jsem říkal, že je třeba řešit dynamiku procesu, že je třeba jej podnítit Musíme podporovat jednotlivé aktéry v Turecku, kteří mají zájem na realizaci změn, aby tak činili. Musíme posilovat spolupráci úřadů, aktérů občanské společnosti. Musíme posilovat spolupráci na půdě parlamentu, tak aby se výsledky dostavily co nejdříve. A my situaci sledujeme a vyhodnocujeme v Turecku neustále. A myslím si, že máme dobrou představu o nedávných událostech v naší zprávě. Příští zpráva bude vydána zítra, ta zpráva o pokroku. A myslíme si, že zde máme dobře nastíněn obrázek o situaci žen v Turecku a o rovnosti. A to jsem myslel, to jsem měl na mysli, že nejde jenom o přijetí odpovídající právní úpravy, že nejde jenom o systém státní správy a systém soudnictví, který nastaví tyto určité parametry, ale že jde hodně o přerod občanské společnosti. Já myslím, že paní Bosko tohle vystihla velmi přesně ve své zprávě. Děkuji. Tak för eh, er Děkuji. A na závěr dáma slovo zpravodajce, prosím. Thank you very much, chair. Děkuji, pane předsedo. V prvé řadě mi dovolte poděkovat kolegům za zpětnou vazbu a za podporu. Já bych se vyjádřila k tomu, co kolegové vyslovili na adresu mé zprávy. Musím říct, že jsem ráda, že podporujete politiku nulové tolerance, to si myslím, že je zásadní záležitost. Myslím si, že v boji proti násilí na ženách je nulová tolerance naprosto klíčová. A má zpráva v podstatě je hlavně o naplňování legislativy, spíše než o přijímání legislativy. Jak zajistit, aby se legislativa stala součástí každodenního života. A problematika typu vyražet ze cti, na což upozorňovali asi dva kolegové, říkali, že by bylo dobré, aby zpráva byla konkrétnější, že by bylo dobré, aby se tam objevily konkrétní odstavce. Já jsem připravena tohle zpracovat ve spolupráci s kolegy, kteří se takto vyslovili. Potom otázka rozpočtu. Na to upozorňovala paní Meissner. A přesně proto jsem šla na ministerstvo financí a obrátila se na ně, protože my musíme a můžeme vytvářet vynikající národní akční plány a ná, strategie a plány, to je skvělé, ale bez rozpočtu stejně nic nezrealizujeme. Takže je třeba ukázat, že pro účely boje proti násilí na ženách potřebujeme tento rozpočet. Na tohle je třeba poukazovat a důrazně říkat, že v Turecku v tuto chvíli je silná tendence směrem k boji proti násilí na ženách. A není to proto, že by to po ně chtěla Evropa, to je samozřejmě příznivé, ale vychází to i vnitřku společnosti. Turecko už má dost násilí na ženách. Pak o otázka vzdělání a školství. Zde nejde o univerzitní vzdělání, na to upozorňovala i Brita. Víte, že na řadě fakult je více žen než mužů. Trend se obrací. Otázka však je, co odborné vzdělání. V Turecku je nedostatek, a to se netýká jenom dívek, ale i chlapců. Odborné školství by se mělo v Turecku zlepšit a mělo by se hodně soustředit na naplňování potřeb žen. Já jsem to ve své zprávě neuváděla, protože jsem na to neměla místo, ale co se týče azylových domů, těch jsem navštívila celou spoustu a ženy v azylových domech mi říkaly, my chceme pracovat, my se chceme stoupnout na vlastní nohy, my se chceme postarat sami o děti. Tyto ženy se chtějí vzdělávat, chtějí se vyučit a Myslím, že to je jev, který se bude dále rozšiřovat. Ženy mají zájem být samostatné a být nezávislé na manželovi. Myslím, že to jim pomůže i zlepšit situaci, co se týče násilí na ženách. Problematika azylových domů, to jsem zde vystihla naprosto jasně azylových domů musí být víc. Já zde uvádím zprávu Rady Evropy. V Turecku je stejná legislativa na 50 tisíc obyvatel nebo azylový dům v oblastech, kde žije tento počet obyvatel. Musí být azylový dům. Já jsem o tom hovořila se zástupci Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva vnitra. Bylo mi řečeno, že by měla být vyhláška o, o azylových domech. A v Turecku by mělo být zhruba 200 azylových domů na počet obyvatel a v tuto chvíli to tak není. Takže zde nás čeká ještě spousta práce. Problematika kapitoly 23, to si myslím, že je zásadní. Proč? Kvůli základním hodnotám. Pokud chceme mít určitou páku na Turecko, tak Evropská komise by měla hovořit o základních právech na adresu Turecka. Není to zablokováno dalším protokolem, to je omyl si myslet. Je to problém bilaterálního eh, problému s Kyprem. A myslím si, že ženy v Turecku opravdu si zaslouží zlepšení situace eh, lidských práv. To si myslím, že bylo v mé zprávě zcela jasně konstatováno. Pak otázka žen v politice. Na to upozorňovali kolegové Costa a Madeira. Ano, to je naprosto zásadní záležitost. V tuto chvíli je to 14 od posledních voleb, ale mělo by to být mnohem více. A v kontextu Evropy a Turecka lze říci, že větší zapojení žen by pomohlo. Paní Krace uvedla velmi důležitou věc, že Turecko by mohlo být určitým vzorem pro arabské státy v oblasti zacházení se ženami a já to mohu jenom podpořit. Opravdu by to pomohlo v těch ostatních zemích, kde by došlo k zlepšení v Turecku. A Brita Thompson hovořila o nucených manželstvích a konkrétně je třeba říci, že v Turecku už platí zákaz, ale není to v trestně právně postihnutelné, není to v trestním zákonníku. Takže to je další krok, další velmi důležitý krok, zapracovat tento zákaz do trestního zákona. Já jsem si vyslechla řadu historek od neziskových organizací. Šlo třeba o to, že dívka byla přinucena si vzít muže, přinutila ji k tomu rodina, ona si ho nechtěla vzít a pak se obrátila na soud, byla informována, že to není dovoleno, že může žádat po soudu zrušení manželství, protože k tomu byla přinucena. Jenom tím, že se to dozvěděla, to už to stačilo, když řekla rodičům, že může se obrátit na soud následně a žádat o zrušení manželství, tak už to stačilo k tomu, aby od svého uh, úmyslu rodiče ustoupili. Je to povědomí o ženských právech a lidských právech, které často stačí. Řada žen totiž požívá určitých práv, ale neví o nich. Odbory, to je velká obava, protože v Turecku je opravdu složité se stát členem odboru. Je to složité u mužů, u žen a u žen je to o to složitější protože tam je problém navíc, jelikož ta rozmanitost v rámci odborů není zatím dána. Pak zde mám e, otázku vzdělání a školství. Tento problém existuje i u chlapců. Já to zde uvádím ve zprávě, že se musíme zaměřit na vzdělání jak chlapců, tak dívek a to jsem měla na mysli, když jsem říkala eh, spojenectví žen a mužů. Ženy i muži by měli spolu působit, aby došlo k přenastavení eh, myšlení ve společnosti, aby došlo k eh, zajištění rovnosti. Tak to jsem to tedy myslela. Děkuji vám, těším se na další připomínky kolegů a těším se na spolupráci s nimi. Děkuji. Okay, uh, okay, please. Very, very short correct. Jenom velice stručná oprava. Ano, velice stručná oprava. Otevření kapitoly 22 není bilaterální záležitost, protože Kypr a Turecko nemají bilaterální vztahy. Turecko neuznává Kypr a nejedná s Kyprem, nemá žádný bilaterální vztah. Je to záležitost mezi EU a 27 členskými státy a ne mezi Kyprem a Tureckem. Musí se to ujasnit z EU. Tak vypadá situace. Mám tady dokument z Evropské unie, který dokládá, že to není záležitost mezi Tureckem a Kyprem. Okay, tak já, eh, fru Boskurt eh... Děkuji paní Boskurt za přípravu této zprávy. Děkuji také všem, kdo vystoupili v diskusi. Pokud jde o harmonogram, lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 18. říjen v poledne. Příslušný výbor bude hlasovat 21. a 22 listopadu a plenárce to bude předloženo na eh, zasedání v lednu 2012. Takže tím uzavírám tento bod. A přejdeme k následujícímu bodu, bodu 8, statut Evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců. Nejprve bych dal slovo paní zpravodajce, paní Estrela, prosím. Obrigada, senhor presidente. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Toto je zpráva pro výbor pro zaměstnanost a sociální věci, který je příslušným výborem. Je to zpráva stručná, obsahuje pouze pět bodů. Ale já myslím, že těch pět bodů se zaměřuje na základní věci. Jak víte, Řada žen zakládá družstva, aby naplnila své hospodářské a sociální potřeby. A také, aby naplnila potřebu podnikat a vyrábět zboží, které mohou prodat a tím se tak zapojit do podnikatelské činnosti. Tato družstva se spravují na demokratickém základě podporují takové hodnoty, jako je zájemná pomoc, odpovědnost, kvalita, rovnost, solidarita. Takovéto hodnoty ta družstva vyznávají a podporují. V družstvech jsou eh, v samém středu dění lidé a to znamená, že družstva pak mohou demokraticky rozhodnout, jakou strategii se chtějí řídit, aby naplnila své cíle, pokud je tady o sociální, ekonomické anebo kulturní cíle. družstva jsou schopná reagovat na praktické a strategické potřeby žen. A protože se jedná o družstva, jsou v nich jak muži, tak ženy. Muži a ženy účinně spolupracují za rovných podmínek. Takže ženy, které jsou členy družstev nebo výborů družstev a samozřejmě i muži jsou schopní potom zajistit si živobytí, zvýšit svou životní úroveň a mít dost peněz na to, aby si třeba mohli koupit dům nebo byt, přispívat k sociálnímu zabezpečení, využívat výhody sociálního zabezpečení a tak dále. A to je ta pozitivní stránka. Ale vždycky je tady i negativní stránka, ta druhá strana mince. Družstva eh, jak si plavou na povrchu společnosti. Odrážejí nerovnosti ve společnosti. Takže pořád ještě panuje diskriminace vůči ženám, třeba pokud jde o přístup eh, k dovedoucích pozic v družstev, družstvech. Vedení družstev ovládají v zásadě muži. A když se podíváme na evropská družstva a také na tu myšlenku Evropské družstevní společnosti, tady máme možnost podpořit rovnost pohlaví, pokud je o rozhodování v družstvech. My bychom chtěli dosáhnout rovnováhy mezi oběma pohlavími. A chtěli bychom zajistit, že ve výborech nebo v radách družstev bude více žen a družstva budou spolupracovat jako týmy. Máme určité údaje o družstvech v členských státech. A když se na družstva podíváme, tak většina zaměstnanců jsou ženy v družstvech. Ale pokud je pak o vedení, ženy nejsou rovným způsobem zastoupeny v porovnání s muži. A právě z tohoto důvodu Evropská komise provedla rešerši, zajistila si nejnovější srovnávací údaje, abychom lépe pochopili, do jaké míry jsou ženy zapojeny v družstvech v Evropské unii. A já ve své zprávě vyzývám komisi, aby v této práci pokračovala. V některých členských státech představují družstva jedny z nejdůležitějších subjektů ve výrobě a poskytování služeb. Jsou skutečně důležitými aktéry v ekonomikách některých členských států, jsou to jinými slovy velké organizace. A v některých regionech a v obcích družstva představují skutečně velké hráče. A díky nim eh, funguje ekonomika a poskytují zaměstnanost nebo příležitosti pro práci pro muže i ženy. Družstva v podstatě eh, přispívají ke společnosti i vedle ekonomické činnosti, omezují chudobu v, budova, v místech, kde provozují svou činnost. A já myslím, že je důležité, abychom pochopili, nakolik významný ten sektor je. Abychom také pochopili, nakolik může přispět eh, ve společnosti, zvlášť pokud je o rovnost žen a mužů. A v tomto návrhu také uvádím, že ve směrnici 2003 rozhodně musíme zohlednit genderový aspekt, až budeme hovořit o Eh, družstvech, až budeme implementovat tu směrnici. Některé členské státy zatím tuto směrnici řádně neimplementovaly. Nesnaží se dostatečně dosáhnout eh, rovnováhy mezi muži a ženy, třeba ve vedení družstve nebo ve vyjednávacích týmech. Takže já myslím, že je opravdu důležité, abychom vyzvali komisi a členské státy, aby se postarali o to, že tato směrnice bude řádně implementována, pokud je o rovnost mužů a žen ve všech členských státech. A v tom spočívá úkol komise. Komise musí zajistit, že implementace této směrnice 2003-72 proběhne řádně. Komise také musí zajistit, že bude řádně uplatňováno nařízení o evropských družstvech. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Především chci poblahopřát paní Estrele k této zprávě. Je to zpráva výborná. V podstatě se k tomu nemusí nic dodávat a to je velice důležité. Já chci jen poukázat na dvě věci. Realita je taková, že ve vedení tohoto typu subjektu není rovnováha? Ale i když se budeme domnívat, že tím nejlepším mužem pro určitou funkci je žena, stejně to tak někdy neuděláme a bohužel k tomu dochází v řadě členských států. I v členských státech, kde je určitá tradice prosazování rovnosti mužů a žen. A moje druhá připomínka se týká toho, že musíme dát ženám možnost více se zapojit do podnikání. Ano, to je dobré. Ale musí to doprovázet také průzkum komise a příslušných vnitrostátních orgánů. Já nemám žádný pozměňovací návrh, plně podporuji tento návrh, tuto zprávu. Sorry. <laughs> Omlouvám se. Paní Kosta má slovo. Um, la relatrice, perché eh, mi sembra che... Já bych chtěla mnohokrát poděkovat zpravodajce. Měla jsem pocit, že poukázala na velice důležité věci, na ústřední, poukázala na ústřední body této otázky. Zaprvé bych chtěla říct, že jsem nedávno byla na zasedání koordinátorek žen, které jsou podnikatelkami v Itálii a bylo to velice zajímavé a užitečné. A kdybychom podle mě požádali o posílení v rámci našeho výboru žen, abychom požádali o posílení úlohy koordinátorek v rámci národních federací, bylo by to velmi dobré, protože těchto konfederacích je velice silné zastoupení žen na národní úrovni. Skupiny žen pracují v těchto federacích, předkládají zajímavé návrhy. Já si myslím, že by to bylo zajímavé i pro nás. Bylo by zajímavé skutečně zdůraznit příspěvek těchto žen na nejrůznějších úrovních v rámci družstev. A moje druhá připomínka podle analýzy ženských družstev nebo družstev nebo zapojení žen do družstev se ukazuje, že dochází k posílení úlohy a v družstvech také méně pociťují krizi. A družstva zaměstnávají více žen. Já si myslím, že to je důležité ukázat i výboru pro zaměstnanost. Družstva představují svět, který je odolnější vůči nezaměstnanosti. a ve velice malém počtu sektorů je v družstvech problém s nezaměstnaností. Já si myslím, že to bychom možná mohli také uvést na začátku této zprávy. A ještě jedna konkrétní věc. Já myslím, že je velice důležité, aby platforma pro ženy v těchto družstvech znamenala zastoupení na všech úrovních. To znamená, že ženy se musí zapojit i do vyjednávání, jak říkala paní Estrela. Celá řada členských států nedodržuje směrnici 72 my musíme vědět, kolik členských států takový problém má. Musíme vědět, kdo to jsou a které státy to jsou, kolik jich je. Tím se také musíme zabývat. A poslední věc. Podle mě je tady takový zajímavý signál, který bychom my mohli vyslat Možná, že by to mohli podpořit koordinátoři a pan předseda. Možná, že bychom měli větší pozornost věnovat i usnesení z roku 2009, usnesení Evropského parlamentu o sociální ekonomice. Já myslím, že do toho spadají i družstva. Komise, parlament, Evropská unie jako celek mají zajistit lepší začlenění družstev do všech politických činností a také do vývoje v sektoru zaměstnanosti. Já si myslím, že to se zatím úplně nedělalo a proto tady pocitujeme určitou mezeru. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Kraca. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já plně souhlasím s myšlenkami, které zde zazněly prostřednictvím zprávy a souhlasím i s komentáři, které tady byly vyřčeny kolegyněmi. Je třeba postupovat velmi opatrně. Neměli bychom spadnout do té pasti, že bychom řekli, že eh, prostě ženy v družstvech převažují. Ano, jsou taková družstva, kde převažují, jsou i vlastně ryze ženská družstva, ale pak je tady eh, si uvědom, třeba si uvědomit, že to je druhá strana jiné mince. My bychom si přáli, aby ženy obecně byly více zastoupeny ve združení a družstvech. Zároveň ale je třeba mít na paměti otázku kvantity a kvality. Tam, kde jsou eh, nejzávažnější problémy s dodržováním právních předpisů, eh, to zastoupení je velice slabé. A čím je to dáno? Mohli bychom snadno říci, že to je tím, že prostě ženy nemají takový zájem. Ale tady musí sehrát eh, úlohu vnitrostátní orgány, musí informovat eh, ženy a představitele příslušného hnutí o tom, jakou úlohu mají ženy podle evropských právních předpisů sehrávat. A o cílech celého tohoto hnutí. Moje politická skupina bude žádat, eh, aby eh, v tomto duchu se v textu něco objevilo. A také chci zdůraznit, že je třeba provádět eh, hodnocení kvality i kvantity a zvolit vhodnou pracovní metodiku. V soukromém sektoru jakož i ve veřejném sektoru, potřebujeme nějaký akční plán, pracovní metodu, která by pomohla družstvům i úřadům dodržovat to, co je dáno v právních předpisech. Děkuji vám. Tak, paní Estrala, dám vám hned slovo, ale ještě nejdřív se zeptám, zda tady je zástupce komise, který by k tomu chtěl něco říct. Nevím, kdo by to měl být, nevím, kdo zastupuje komisi pro tuto otázku. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Především bychom chtěli zařadit zprávu komise k této směrnici do širšího kontextu. Směrnice doplňuje statut Evropské družstevní společnosti, takže komise na tom teď pracuje Chystá se zveřejnit zprávu o tomto statutu a současně posoudíme, jestli je potřeba pozměnit směrnici. A druhá věc, kterou je třeba spojovat s touto zprávou komise, je to, že v současné době hodnotíme statut o evropském podniku. V nedávné době, v červenci, se komise obrátila na evropské sociální partnery, ptala se, jestli se domnívají, že potřebujeme revizi a čekáme na jejich odpověď. Protože tyto dva akty, to znamená akt o evropském podniku a akt o družstevní společnosti, mají společné rysy, takže problémy v jednom z nich se budou odrážet i v tom druhém. Za třetí, chtěli bychom zdůraznit, že prozatím, jak vidíte, jak vidíte ve zprávě komise, nemáme dost praktických zkušeností s evropskými družstevními společnostmi. Máme jich jenom několik. Zpráva zmiňuje, že jich je 17. To znamená, že tím stavíme do jiného světla problematiku těchto družstev. Samozřejmě se nad tím zamyslíme. V té zprávě komise také uvádí, které členské státy řádně neimplementovaly tato ustanovení o rovnosti pohlaví. Je to Francie, Lucembursko, Malta, Rumunsko a Slovensko. Ale jak už jsem říkal, to se týká pouze Evropské družstevní společnosti ne družstev obecně, týká se to jenom Evropské družstevní společnosti. My se řádně zamyslíme nad návrhy vašeho výboru a také nad eh, zprávou, kterou potom tento výbor schválí. Děkuji vám. Tak Filip, ok, Och eh, Děkuji. Děkuji zástupce komise za komentář. A nyní dávám slovo zpravodajce paní Estrela, prosím. Obrigado, senhor prezident. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda poděkovala všem, kdo se vyjádřili z různých politických skupin. Chci vám poděkovat za vaše připomínky k, k tomuto stanovisku. Já se zamyslím nad tím, co jste říkali. A vaše připomínky se eh, zřejmě objeví nebo projeví v návrhu i formou pozměňovacích návrhů. Já sama budu mít pozměňovací návrhy ke své vlastní zprávě. A děkuji také komisi. za informaci o ostatních iniciativách, které se týkají tématu tohoto stanoviska. A děkuji také za odpověď na otázku paní Grostet. Proč některé členské státy zatím řádně nepřijali nebo ne, neimplementovali směrnici? Bylo jich tedy jenom pět, Francie, Lucembursko, Slovensko, Rumunsko. Pokud se nemýlím. A jen velmi krátce bych chtěla reagovat na které věci, které tu zazněly. Nejprve paní Nadíkej. Pokud máme mít nějakou iniciativu Evropské komise a parlamentu, pokud chceme zavést systém kvót, abychom zajistili vyvážené zastoupení obou pohlaví, ve zprávě veřejných společností, společností kotovaných na burzách. Pokud něco takového chceme, měli bychom stejnou zásadu uplatňovat ve vztahu k družstvům. Jak už jsem říkala dnes dopoledne, ženy v družstvech stále ještě narážejí na skleněný strop a samozřejmě i v jiných subjektech, v jiných organizacích, ale v družstvech to tak rozhodně je ženy nemají přístup k rozhodování v družstvech. A tomuto cíli se tedy budeme věnovat v tomto výboru. Chceme zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů na všech úrovních, ve všech sektorech, ať už mluvíme o politice nebo o podnikání. Takže já si myslím, že dává smysl, abychom tuto zásadu uplatňovali i ve vztahu k družstvům. A pokud je o to, co říkala paní Kosta, ona uváděla, že družstva tolik nepocitují dopady krize. Já se tím vůbec nejsem jistá. Přála bych si, aby to tak bylo. Údajně to tak je v Itálii. V tom případě to je výborná zpráva. A měli bychom se z toho poučit. Ale kdybych se mohla vrátit k těm hodnotám, o kterých jsem mluvila, která tak nějak patří k družstvům, tyto hodnoty a tyto principy jsou velice důležité a hrají důležitou roli v družstvech a samozřejmě i ve společnosti jako takové, zvlášť pokud jde o boj s krizí. Krize se každým dnem zhoršuje, zpomaluje hospodářskou činnost, rozhodně v některých našich členských státech. A já myslím, že principy a hodnoty družstev nám hodně pomohou, až se budeme snažit vypořádat s touto krizí. Děkuji vám za reakci na návrh stanoviska. Zaznamenala jsem si, co jste všichni říkali. A těším se na to, že schválíme vylepšenou verzi tohoto stanoviska, které potom pošleme příslušnému výboru, výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Děkuji. Um, Děkuji mnohokrát, paní Estrela, za vaše vystoupení. Děkuji vám eh, všem, kteří jste se zapojili do diskuse. Pokud jde o harmonogram, pozměňovací návrhy můžete předkládat až do 18. října 12 hodin. Výbor bude hlasovat o návrhu 21. 22. listopadu a plenární zasedání, respektive příslušný výbor, opravuje se e, předseda, bude hlasovat 23. listopadu, to je vše. Děkuji e, a můžeme přejít k bodu 9. Situace žen za války. A dám rovnou slovo paní Nikolaj, naší zpravodajce, prosím. Děkuji, pane předsedo. To je poslední zpráva na dnešním pořadu jednání, ale rozhodně to není nejméně důležitá a poslední zpráva na agendě našeho výboru. Především si poděkovat všem kolegům za písemné pozměňovací návrhy, které jsem dostala. Máme jich 111 a to dokládá, že o zprávu mají kolegové velký zájem. A já si myslím, že všechny pozměňovací návrhy vylepšují zprávu. Většina z nich se zaměřuje pouze na několik článků, především na úvodní ustanovení C, které se týká sexuálního násilí jako válečné taktiky. Další pozměňovací návrhy se týkají úvodního ustanovení 1, což souvisí s implementací národních akčních plánů. Řadu pozměňovacích návrhů máme také k odstavci 3. Ten se týká aktivní propagaci počtu žen v civilních mírových operacích. A máme také řadu pozměňovacích návrhů k odstavci 5. To se týká trestům ze sexuální násilí proti ženám jako válečné taktiky. Já myslím, že společnými silami jistě najdeme nějaké kompromisy. Podaří se nám zpracovat kompromisní pozměňovací návrhy na základě toho, co jste zapracovali do vašich mm, pozměňovacích návrhů. A myslím, že to skutečně může přispět k vylepšení této zprávy. Chtěla bych poukázat na několik věcí. Není tady sice nic kontroverzního, ale chtěla bych poznamenat, že už ženevská umluva uznává hromadné znásilňování i v usnesení z nedávné doby, z roku 2009. Hlavní problém, na který narážíme v této věci, je situace beztrestnosti. Máme k tomu jenom dvě věty. A máme tady jenom dvě možnosti trestu. Máme tady eh, tribunál, Mezinárodní tribunál pro Bílopánu Jugoslávii a pak došlo k odsouzení eh, v Ruandě. Ale bohužel v průběhu nebo v rámci dnešních konfliktů ve světě je celá řada neohlášených a nepotrestaných případů. To je ten hlavní problém situace beztrestnosti. A z tohoto důvodu já důrazně vyzývám ty, kdo přijímají rozhodnutí, aby umožnili ženám, aby se zúčastnili vyjednávání v mírovém procesu, aby tam měli specifické postavení, aby vytvořili možnost nebo podmínky pro zajištění spravedlnosti, protože když se spravedlnost opozdí, to není ten hlavní problém. Problém je hlavně ten, že e, spravedlnosti není učiněno za dost. To je hlavní problém, problém beztrestnosti. A především v souvislosti se sexuálním násilím za války. Pokud to bude možné, já se ještě zeptám stínových zpravodajů. Příští týden bych chtěla zorganizovat schůzku, abychom se společně podívali na pozměňovací návrhy a pokusili se formulovat kompromisní návrhy protože já zcela jistě mohu využít celou řadu cených návrhů, které se objevují v pozměňovacích návrzích. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. Takže pokud chce k tomu někdo vystoupit, máte možnost. Nejprve paní Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci navázat na to, co říkala eh, kolegyně Nikolaj. Myslím, že počet pozměňovacích návrhů souvisí s tím, že eh, tento výbor překládá velký význam eh, této otázce to rozhodně by nemělo znamenat, že ta zpráva je nekvalitní. Právě naopak, ta zpráva je dobrá a zmiňuje tady celou řadu věcí, které jsou oprávněně její součástí. Ale myslím, že opravdu ten vysoký počet pozměňovacích návrhů je výsledkem zájmu o zprávu a je tedy e, třeba asi pokusit se připravit nějaké kompromisní návrhy, tak aby ten text byl srozumitelný, aby neobsahoval žádné protiklady a jsem e, samozřejmě plně připravena spolupracovat se spravodajkou na kompromisních návrzích. E, souhlasím v podstatě se vším, o, o čem zpravodajka hovořila. Některé ty pozměňovací návrhy e, týkající se vyškrtnutí určitých odstavců, myslím, by nepřispěly k zlepšení obsahu textu. Myslím si, že je velice důležité, abychom hovořili o různých eh, zdravotnických službách pro ženy a to se týká vlastně i sexuálního a reprodukčního zdraví. Nemůžeme eh, zapomínat, že v ozbrojených konfliktech jsou ženy velice zranitelnou skupinou, eh, které nesou na svých bedrech většinu problémů a složitých situací a proto veškeré služby, které jim je možno poskytnout, jim musí být poskytovány. Ty pozměňovací návrhy, jejichž smyslem je zlepšit tuto situaci, si určitě zaslouží podporu. Je také třeba zmínit úlohu žen v mírových misích a to se netýká jenom vojenských misí, ale také misí civilních, protože Eh, právě v rámci nevládních organizací působí mnoho žen, které vlastně vykonávají prostřednictvím těchto organizací sociální práci, kterou je třeba zdůraznit. Dále bych chtěla zdůraznit, že je třeba zmínit eh, to, že ženy by měly být více zapojeny do řešení konfliktů. Mnohokrát jsme slyšeli tu větu, že pokud by se řešení konfliktů nechalo na ženách, tak mnoho válek, které se dnes vedou, by se vůbec nevedly. A myslím, že tohle všechno začíná tím, že že nám umožníme a aktivně je podpoříme v tom, aby se více podíleli na řešení konfliktů. A na závěr ještě chci připomenout, že minulý týden zazněla velice důležitá zpráva pro tento výbor a pro všechny ženy a sice, že byla Nobelova cena míru udělena třem ženám, které odvedly významnou práci právě v této oblasti a myslím, že třeba alespoň formou ústního pozměňovacího návrhu bychom tam měli doplnit eh, odstavec, kde bychom přivítali tuto zprávu. Myslím, že eh, je to opravdu důležité zmínit, že tři ženy dostaly Nobelovu cenu míru. Děkuji. Děkuji. A nyní eh, paní Papadopoulos. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, chtěla bych poděkovat paní Nikolaj za skvělou zprávu. Já jsem předložila 14 pozměňovacích návrhů, které především zdůrazňují psychologickou podporu eh, těch žen, eh, které se staly oběťmi násilí. Tato zpráva odsuzuje používání trvalého sexuálního násilí jako eh, válečné zbraně. A to je velice důležité také tady je důležité to, co říká zpravodajka o beztrestnosti. Mnohokrát jsme byli svědky toho, že ve válkách, a to platí i pro mou vlastní zemi, se ženy staly oběťmi sexuálního násilí, znásilňování, které eh, po mnoho let zůstalo bez trestu. Pokud nedojde k potrestání, pokud možno eh, bezprostředně po tom trestném činu, tak se často nic nezmění a je třeba, aby ženy se mohly dovolávat spravedlnosti a aby pachatelé byli řádně potrestáni za své činy. Pracovní skupina pro ženy e, míra bezpečnost by měla fungovat nepřetržitě a měla by mít také k dispozici dostatečné finanční prostředky pro svou práci. Na to by také měla naše komise, pardon, náš výbor poukázat. Tak jsme mycket för Děkuji vám. Paní Kosta. Nikolaj, perché la relazione è molto... Děkuji. Toto je podle mě velice důležitá a komplexní zpráva. Velice úplná zpráva. Nicméně chci zdůraznit, že já jsem předložila několik návrhů. Týká se to třeba obchodování s lidmi. To je něco, čeho jsme svědky, k čemu dochází v průběhu konfliktu i po konfliktu. Stejné je to se, se znásilňováním, a bohužel vidíme, že předmětem obchodování jsou především mladí lidé a ženy. A je tady jedna konkrétní věta, kterou bychom možná mohli trošičku zmírnit. Mluvíme tady o válečných hrdinkách. Když používáme takové výrazy, mohlo by to vést k nejednoznačnosti. Možná eh, bychom tam měli mít spíše hrdinky mírového procesu než válečné hrdinky. Já myslím, že bychom se měli pokusit vyhnout nejednoznačnosti. A také je podle mě velice důležité, abychom ocenili to, co dělají ženy vojačky, ale také ženy, které pracují v mírovém procesu, v mírových složkách, nevládních organizacích. Měli bychom je dát na stejnou úroveň. Měli bychom dát na stejnou úroveň válečnou i mírovou angažovanost. Lidé musí hrát určitou roli v obou oblastech. Často jsou také kulturními zprostředkovatelkami mezi jednotlivými národy, zabývají se mírovými operacemi. Ještě bych navázala na jednu věc. Já myslím, že náš výbor, a tady možná tak trošku žádám našeho pana předsedu do té míry, do jaké to bude považovat za vhodné spolu s koordinátory, já myslím, že náš výbor skutečně musí zdůraznit, nakolik důležité je to udělení Nobelovy ceny těmto ženám, zejména té z Jemenu. Já jsem se zapojila do kampaně, která se zasazovala o to, aby byla činnost žen v Africe uznána, konkrétně formou Nobelovy ceny – A když byla delegace Evropské unie v New Yorku na zasedání, které bylo věnováno ženám, já jsem komisařku Redinkovou konkrétně žádala, aby vystoupila jménem Evropské unie, aby podpořila tuto vynikající kampaň. Bohužel jsem nedostala žádnou reakci. Bez pochyby jednotlivci, ostatní poslanci, ostatní skupiny předali podobnou žádost, ale já myslím, že o něčem takovém bychom měla mluvit celá Evropská unie, nejenom my. Děkuji vám. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Také já chci eh, poděkovat paní Nikolaje za tuto velice obsáhlou práci. Já jsem eh, si prostudovala ty pozměňovací návrhy. Skupina EPP v zásadě nemá problém s většinou těchto návrhů, jenom mám pocit, jak už říkali kolegyně, že z hlediska lepší čitelnosti by bylo dobré, najít co nejvíce kompromisů, tak abychom pokryli maximum pozměňovacích návrhů. Řada dalších tady hovořili v podobném duchu, je třeba, abychom možná byli co nejstručnější a nejvýstěžnější. Pro nás je důležité, aby v těch kompromisech se objevily následující myšlenky, jejich celkem šest. Za prvé boj proti beztrestnosti, dále myšlenka pozměňovacího návrhu 75 paní Papadopoulu, kde je třeba opravdu eh, hodně hovořit eh, o soudním stíhání, aby bylo jasné, že tyto činy jsou trestné. Za třetí psychologická podpora obětem a jejich rodinám, to je mm, obsaženo v mém návrhu číslo 7, to by také mělo být v kompromisu. Za třetí případ sexuálního násilí a sexuálního vykořišťování ze strany členů mezinárodních organizací. Tady navrhuji, aby se podpořili eh, pozměňovací návrhy 58 a 70, za čtvrté přístup ke zdravotnictví a očkodňování obětí. Tohle všechno se musí objevit v kompromisech. Pátá myšlenka, jsem pro vytvoření zvláštního zástupce Evropské unie pro ženy, mír a bezpečnost v rámci Evropské služby pro vnější činnost. Jsem tedy proti pozměňovacímu návrhu 95. A poslední bod, byla bych ráda, aby v kompromisu se objevily návrhy kolegyně Záborsky, Záborské a Jiménez Beseril o případech žen kamikadze a teroristek je to trošku odlišný pohled oproti zbytku zprávy, protože tady se nejedná o oběti války, ale o aktéry války, ale myslím, že tento problém bychom neměli zastírat. Jsou to návrhy 28, 31 a 73. Takže těchto pár poznámek jsem chtěla učinit a ještě jednou poblahopřát zpravodajce, která odvedla vynikající práci. Děkuji. Tak Děkuji vám a dávám slovo zpravodajce paní Nikola. Uh, v prvé řadě děkuji kolegům. Já naprosto souhlasím s vašimi návrhy a také souhlasím eh, s tím, že bychom měli dále řešit o problematiku psychologické pomoci. To je zásadní záležitost. Můžeme řešit i další jev Ženské kamikace, to je vlastně další stránka této věci. A řadu pozměňovacích návrhů jsem schopná přijmout, protože se některé záležitosti překrývají, tak jsem ochotná s vámi na tom spolupracovat tak, abychom se dopracovali k dobrému kompromisu. Pak obchodování s lidmi, s ženami a dětmi, to je problém, ale není to problém jenom u konfliktních situací. Je to obecný problém a na ten bych chtěla poukázat. A pak e, situace Nobelovy ceny. Alan Johnson je předsedkyně organizace Liberia. Ona je přesně příkladem boje žen za mír. Před 20 e, lety byla situace v její zemi. Uh, Prezidentka Liberie uh, před 20 lety byla její situace hrozná. Ale je to určitě veliká podpora A problém v uvozovkách situace na světě tohle velmi dobře vystihuje. a budu se těšit na společnou práci na kompromisním řešení. Děkuji. Děkuji, paní Nikolaj. Děkuji, že jste se zhostila této zprávy. A je vidět, že vy i další kolegyně se v tom tady velice angažujete. Já vám za to děkuji. Harmonogram znáte, jenom připomenu, že budeme hlasovat 21. a 22. listopadu a plenární zasedání se bude zabývat touto zprávou v lednu, 12. ledna. Bod 10, různé. Nikdo nic nemá. Takže už přejdu rovnou k bodu 11. Příští schůze Jak už jsem to tady několikrát říkal, tak to mohu ještě zopakovat. Příští schůze se bude konat 21. a 22. listopadu. A pak ještě bod 12. Jak asi víte, dnes odpoledne se koná veřejné slyšení na téma ženy a změna klimatu. Pokud to náhodou nevíte, změny klimatu mohou velice ovlivnit nás všechny a e, ten vliv vlastně není rozdělen spravedlivě, protože lidé na jižní polokouli a zvláště ženy budou mnohem více ohroženy změnami klimatu a proto je třeba o tom hovořit. Doufám, že dnes odpoledne se dostavíte v hojném počtu. Děkuji, končím zasedání.